Okay, ich bitte alle... Já bych poprosil všechny kolegyně a kolegy, aby se usadili, abychom mohli začít hlasovat. Horst Schnellhardt ist auch ein... Paní Schnellhardt rovněž zvu, aby se zúčastnila hlasování. a začínáme hlasováním o bodu 16. Je to otázka k ústnímu zodpovězení radě a komisi o výsledku Doha. Chtěli jsme o tom ještě jednou hovořit, takže já bych navrhl, abychom si udělali elektronické hlasování, tím si rovněž zjistíme, jak na tom jsme. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato 36 pro, dva hlasy proti. Dále otázka radě. Kdo je pro, prosím, ukažte eh, znamení rukou, kdo je proti. Zdrželi se. Bylo to přijato hlasu proti, bylo málo. Jsme u bodu číslo 17 to je zpráva Frederik Ries. Přeje si něco podotknout paní zpravodajka? Bylo mi to takto oznámeno. Děkuji, pane předsedo. Vím, že nyní jsme již dospěli k hlasování a že nemáme tolik času, ale pokud byste mi vyhradil minutu a půl až dvě minuty, tak bych ještě krátce schrnula, o co jde. My jsme tady pracovali se stínovými zpravodaji a již rok eh, velmi intenzivně diskutujeme o této otázce. A chtěla bych říci, že jsme měli tři schůzky trialogu pod kyperským předsednictvím, který se, které se týkaly obsahu a oblasti působnosti. O co vlastně jde? Jde o potraviny o zvláštní účely, eh, což znamená, že to je oblast působnosti která se omezuje na eh, pouze eh, ty občany, kteří potřebují takovéto potraviny. Jsou to kojenci a malé děti a dlouhodobě nemocní lidé v nemocnicích. Vše, na čem jsme se dohodli dříve, co se týkalo tyčinek a sneků, tak to je již pokryto všeobecnou směrnicí o potravinách. Pak máme laktózu a další eh, nesnášenlivosti. To je obsaženo ve směrnici o informacích pro spotřebitele, kde jsou stanoveny již eh, jistá pravidla pro alergie. Pak eh, zde máme směrnici o označování potravin, tato také částečně pokrývá. Tam zde byla žádost ze 6 měsíců to prodloužit na 12. A náš výbor se již dlouho snaží o to, abychom veškeré škodlivé látky a zejména s speciálním ohledem na nanočástice, eh, vždy, eh, vždy aby byla povinnost je oznamovat, zejména se to týká pesticidů a endokrinních škodlivých látek, aby to vždy bylo Eh, explicitně uvedeno. Dále eh, to, co zde máme, je vlastně druhé eh, předběž, druhé čtení, které bylo konáno před termínem, je to jakási premiéra a chci říci, že to je dobrý kompromis ve srovnání s tradičním postupem spolurozhodnování a také se srovnání se zrychleným postupem v rámci prvního čtení. My jsme se stínovou zpravodajkou Eh, zjistili, že někdy docházelo k tomu, že tam byly z té bloky, kde bylo velmi obtížné eh, s tím pohnout a dospět k rozhodnutí. A skutečnost, že máme legitimně hlasování v prvním čtení v plénu, nám eh, pomohlo ty bloky tak nějak rozlomit a co, co v celé řadě věcí. A proto velice děkuji všem stínovým zpravodajkám, které byly přítomny a přispěly k tomu, že jsme dokázali pohnout s touto legislativou. Eh, speciální dík rovněž jménem těchto eh, obzvláště zranitelných spotřebitelů, kteří nejsou běžnými spotřebiteli. Předseda, navrhuji, abychom hlasovali elektronicky. Je to premiéra a tím zahajuji hlasování, kdo je s eh, urychleným druhým čtením, kdo je proti toto urychlené druhé čtení může se tedy nyní vyjádřit v rámci hlasování pro. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to velkou většinou, tak to přijato a tímto je, jsme to umožnili. Děkuji. A dostáváme se k druhé, dalšímu bodu na pořadu jednání, to je Nagoya. Takže kdo je pro, prosím, zdvihněte ruku. Máme hlasovat elektronicky, dobrá, takže zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 58 pro. Tímto to bylo schváleno. Děkuji. A nyní je to poněkud komplikovanější. Dostáváme se k zprávě pana Ouského. A pan zpravodaj si přeje dříve, než začneme hlasovat, si ještě jednou vzít slovo. Prosím, pane Ouský. Eh, budu hovořit eh, česky Eh, chtěl bych eh, těsně před hlasováním zdůraznit pouze tři základní body této zprávy, o které jsme vedli spor. Jednak to bylo označování vozidel, nakonec jsme se dohodli, že označování je přípustné, co se týče přípustné hladiny hluku. Eh, dalším sporným bodem byl tzv. AVAC systém, zdali vůbec patří či nepatří do této zprávy a, a napříč politickým spektrem jsme se dohodli o jeho dobrovolnosti. Tam, kde jsme schody nedosáhli a Eh, z toho vyplývají dva konzolidované pozměňovací návrhy. Je tzv. anex 3, ta vlastní tabulka eh, hodnot. Eh, v každém případě, ať dopadne hlasování jakkoliv, eh, tak eh, výsledek bude pravděpodobně velmi těsný, nebude přesvědčivý, proto již dopředu avizuji své přání požádat plénum, tedy přejít rovnou na hlasování v plénu, abychom věděli, jaký je názor Evropského parlamentu a získali silný mandát pro další vyjednávání s radou a komisí. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Ouskému za jeho vysvětlení a nyní i hned začneme hlasovat. Máme dva pozměněné návrhy, které nejsou uh, přípustné 24-23 a začínáme číslem 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Tímto jsme to zamítli. A jsme u pozměňovacího návrhu 47, 48 a tren. Takže ověříme. Ověříme 640. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A jsme u článku 3. Takže návrh 47, 48 a tran 14. Budeme hlasovat společně. Kdo je pro? Kde proti? Drželi se? Elektronicky ověříme, není to jasné. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to jasné? Bylo to jasně přijato, ano. Pozměňovací návrh čtyři kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Schváleno. A jsme u návrhu 50 a tran 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A jsme u návrhu 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 54 pro, Proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. Ověřujeme 54 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to jasně přijato. Nebylo to zřejmé, ale je to přijato. A jsme u čísla 55. Zahajuji hlasování. Proti? Zdrželi se, bylo to jasně přijato. Trans 17. Pro? Proti? Zdrželi se, bylo to přijato. 56. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ověřujeme 56 elektronicky. Jak si přejete? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A jsme u konzolovinového návrhu číslo 1 a budeme hlasovat i hned elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Jsme u čísla 58. Ne, říká pan předseda. Budeme muset o tom hlasovat jednotlivě. Takže 62 pro. U mě je to strana 4 a je to pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 63 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 a 61 společně, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Mám pocit, že je to zamítnuto. Ale Ověříme to. Ověřujeme číslo 58 a 61. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Imko 10. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno, ale raději to elektronicky ověříme. Imko 10. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to jasně přijato. A jsme u pozměňovacího návrhu číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále konsolidovaný pozměňovací návrh číslo 2. Budeme hlasovat přímo elektronicky i hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Číslo 66 a 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Sedmička. Ta odpadá. Willkommen zu Tran a jsme u trán 21. O tom musíme hlasovat. Kdo je pro? Tran 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 70 a IMKO 11. O tom hlasujeme společně pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 71 a 72 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 73 pro proti, zdrželi se schváleno, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 a 75 pro, proti, zdrželi se schváleno, 79 pro, proti, zdrželi se schváleno. A jsme u kompromisu Pozměňovací návrh číslo 3, kompromisní návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jsme u čísla 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 11, pro, proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 15 odpadá a jsme u návrhu 12 a m 16 jsou identické. Pro, proti, schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 87, tran 25 společně, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Bylo to schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 a číslo 88 a tran 26 společně pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17, 89, ran 27, identické pro, proti, zdrželi se schváleno. 18, 90, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. 92, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Až jsme u příloh 95 eh, pro proti, zdrželi se, eh, elektronicky to ověříme. A 95 zahajuje hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 a 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, EPP se chce zdržet? Nebo jak? Dobrá, takže budeme hlasovat ještě jednou elektronicky, nebylo to zřejmé. 107 se ověřuje elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. Tran 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 111 a 112, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto dvacítka první část, bod A, 115 první část, bod A a IMKO 17 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvacítka, druhá část bod B, 115, druhá část bod B a IMKO 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u dvacítky část 30 a 115 část 30 a jimko 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 116 pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A jsme u konzolidovaného návrhu číslo 5. Anex 3. A rád bych o tom hlasoval. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. Máme tady nějaký dotaz, nějakou technickou poznámku, nebo byla to snaha o potlesk? Zbytek, zdá se, odpadá a jsme u návrhu číslo 22 a IMCO 21. Jsou identické. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. A hlasování se zúčastnil jednou zelení, takže ještě jednou. Kdo je pro 22 společně s IMCO 21? Pro. Proti? zdrželi se. Přijato. 135. Kdo je pro? Proti? das ist angenommen. Zdá se, že to bylo přijato, ale elektronicky ověříme, protože kolegové nezdvihali řádně ruce. Takže ověřujeme číslo 135 elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 36 pro, 24 proti a tímto je to jasně přijato. Prosím vás, účastněte se hlasování, zdvihejte ruce. A jsme u čísla 136, ostatní odpadají. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 137 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 138 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 139 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. IMKO 22 pro, proti, zdrželi se, bylo to schváleno. IMKO 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 142 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. 143 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 25. A to je oddělené hlasování ve čtyřech částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Třetí část pro Pouze Richard Zeber je pro. Kdo je pro třetí část eh, z návrhu číslo 25? Prosím, zvihněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Čtvrtá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Tran 1 pro proti, zdrželi se schváleno. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Imko 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh číslo 26 a budeme ověřovat IMKO 2. Elektronicky ověřujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. IMKO 2 bylo zamítnuto 26, kde pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Tran 2 pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 29 odpada, 30 pro? proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, ověřujeme, ověříme 30, 33 elektronicky. Zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 34, kde pro? proti, zdrželi se, schváleno. IMKO 3, je tam oddělené hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. IMKO 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tran 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 budeme ověřovat pro jistotu tran 4. Elektronicky zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ještě jednou. Byl jsem příliš rychlý, takže ještě jednou. Elektronicky hlasujeme TREN 4. Zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. Imko 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Ověřujeme 38 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ano, bylo to jasné, je to zamítnuto. Tran 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 39 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 44 a tran 8. Hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto tran 8, eh, promiňte, tran 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno tran 10, pro, proti, zdrželi se, schváleno tran 11, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u IMKO 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. TRAN 13 pro, proti, zamítnuto. A jsme u závěrečného hlasování o takto změně návrhu. Pan zpravodaj si přeje vyjádřit. Prosím, pane Ovský. Děkuji. Před konečným hlasováním bylo řečeno, že bude velice těsná ta příloha 3. Já se nedomnívám, že to bude tak těsné a chtěl bych požádat svou skupinu, aby hlasovala eh, proti jako poslední hlasování. Děkuji za tento prostor. Gut, wir stimmen elektronisch. Dobrá, budeme tedy elektronicky hlasovat. Nyní o zprávě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Těsnou většinou bylo první závěrečné hlasování přijato a jsme u druhého závěrečného hlasování o legislativním usnesením, o tom návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Čtyři kolegové chybí, dva chybí. Končím hlasování. 30 pro, 27 proti, dva členové se zdrželi. A tímto je to rovněž přijato. Tak se chci zeptat tedy pana zpravodaje, pane Ouský. Právě jsme nyní velice těsně odhlasovali Rád bych od vás věděl, jakožto od zpravodaje, jak chcete postupovat dále s tou zprávou, zda půjdeme do prvního čtení, či zda budeme chtít jít do druhého čtení. Takže vás prosím, objasněte nám to. Jak jsem řekl na samém začátku, domnívám se, že jedinou možnou variantou je druhé čtení. Nedovedu si představit, že bychom nyní zahájili jednání. Navrhuji tedy eh, druhé čtení a potom eh, hlasování na plenárním zasedání. Děkuji. Ano, na plenární zasedání. Promiňte, já musím také si cvičit, protože jsme si dali nová pravidla, takže máme zahájit vyjednávání či ne? Ne, dobrá. Takže nezahájíme vyjednávání a tím tedy bez vyjednávání půjdeme do pléna a budeme o tom hlasovat nejdříve na plénu. Děkuji všem kolegyním a kolegům za velice soustředěnou práci. A teď se dostáváme ke zprávě Dostáváme se ke zprávě transparentnost. Ich weiß nicht, wer der Kollege da ist, der dort Nevím, kdo je pan kolega, který se věnuje rannímu tělocviku, možná paní Weisgerber a eh, kolegové mohou pokračovat v diskuzi venku. My chceme dále hlasovat a teď se dostáváme k bodu transparentnost u léčivých přípravků. A přejdeme přímo k hlasování. Pozměňovací návrh 80, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato 81, kdo je pro, Proti? Držel se? Zamítnuto. 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 83 a 172. Tyto návrhy jsou identické. Pouze tyto dva. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 84. Imko 13 a Imko 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, zamítnuto. Ověříme to. Tyto tři pozměňovací návrhy, IMKO 11, 13 a 84, zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Byly zamítnuty. Dostáváme se k návrhu 13. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 85. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 86, 87 a IMKO 14. Hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Imko 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 91. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1. Pro? Ověříme hlasování k návrhu 91. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Návrh byl zcela jasně schválen. Kompromis 1. Kde pro? Proti? Držel se? Návrh byl schválen a teď 121 můžeme přelistovat. Kdo je pro? 121. Na stránce 5. 121. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 122. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 123. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 18. Kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Sto dvacet čtyři. Je to tak. 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 125, kdo je pro? Ne, 125 odpadá. Kompromis dva kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Můžeme přeskočit dále a bude to stránka 7. 152. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 153. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 154. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Imko 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 155, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 3, 5 líze. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. A přeskočíme ke kompromisu. Ne, Musíme hlasovat ještě o čísle 174, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď přeskočíme dále. Pozměňovací návrh 215, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 217, 215, eh, věříme elektronicky, zahají hlasování, všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 217 odpadá. Konsolidovaný návrh 5. Elektronické hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je u koncem Návrh byl jasně přijat, mohli jsme s to udělat i kompromis. 225, kde pro? Proti? Zdrželo se zamítnuto. 226, kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. 30. Ověříme hlasování k číslu 226. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. Návrh byl přijat. 30, 31 společné hlasování, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. Eh, ověříme to. 30 a 31 elektronické hlasování bylo zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce a návrhy byly schváleny. 227 odpadá 228. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 229. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 32 a 33. A také 35 a 36 můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 230. Kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 37. Imko. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 231, 234 dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuty. 232. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 34, 38. Eh, hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuty. 233. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 235. 235, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 236, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 237 pro, proti, zdržel se, schváleno. 238 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti, zdržel se, není to úplně jasné, elektronické hlasování. Zahajuji, všichni hlasovali, hlasování je u konce. A návrh byl schválen. Konsolidovaný návrh 6, elektronické hlasování, alespoň navrhuji. Všichni eh, zahajují hlasování, všichni hlasovali. Hlasování je u konce. Návrh byl schválen. 237 a 248, zamítnuto 249, kdo je pro, proti, zdrželo se, zamítnuto 250, 251, kdo je pro, proti, zdrželo se, zamítnuto 252, 253, společně, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 254, 255 společně, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Ověříme to. 254 a 255 zahajují hlasování. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. A zamítnuto. 256, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 39. Kde pro? Proti? Zdržel se? Eh, schváleno. 257 odpadá a dostáváme se ke kompromisu 7. Dvěstě padesát osm eh, se hlasuje. Kde pro? 258. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A dostáváme se k velkému bloku, který se týká e, článku 16 od e, e, čtyřicítky, celý blok, kde je pro, proti, zdržel se, ale výsledek není jasný, ověříme to elektronicky, hlasujte prosím. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. A bylo to schváleno. 266 eh, eh, to od vypadá, já se musím opravit. Takže IMKO 46, to je tedy další. IMKO 46, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 41 a 271, kdo je společně, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 42 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Dostáváme se k úvodním ustanovením 44 a jimko 1, kde pro? Proti? Zdržel se schváleno. 46, kde pro? Proti? Zdržel se schváleno. Ověříme elektronicky, eh, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce a návrh byl schválen. 47, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 48, kdo je pro? Proti? Držel se přijato. 49, kdo je pro? Proti? Držel se schváleno. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Imko 2. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 51. A Imko 3. Společně pro? Proti? Držel se? Zamítnuty. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Imko 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 52, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Dvojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 53 a 55, kdo je pro? protože IMKO 6 odpadá. Takže 53 a 55 společně, eh, protože návrh 52 byl zamítnut. Takže společně 53, 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnutý. Trojka, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 54 pro, proti, zdržel se, schváleno. 56 pro, proti, zdržel se schváleno 57 pro, proti, zdržel se schváleno 4 pro, proti, zdržel se schváleno IMKO 7 pro, proti, zdržel se schváleno 58, 59 společně pro, proti, zdržel se zamítnuty 61, kde pro? Omlouvám se, hlasujeme o 60. Musíme hlasovat o 60, kde pro? proti, zdržel se, schváleno. 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 7, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 71, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 72, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 8 a IMKO 10, jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 77, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 78, kdo je, ne, ten odpadá, 79, 79, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dostáváme se k závěrečnému elektronickému hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. A e, bylo to schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronické o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Hlasování je u konce. blahopřeji zpravodajů a teď se musím zeptat paní zpravodajky, zda chce zahájit jednání s radou, anebo nechce. Odpovězte prosím ano nebo ne. Já bych ráda řekla ano, vzhledem k tomu, komu výsledku, ale pochopila jsem to tak, že někteří kolegové zřejmě neměli čas, aby se s tím dostatečně seznámili, zejména s těmi změnami, protože jsme zde provedli podstatné změny. Pokud eh, mi naznačí eh, stínoví eh, zpravodajové, že to budou respektovat, tak vás požádám o podporu. Takže vyšlete nějaký signál. Dobře, ano, takže bych chtěla požádat o vaši podporu pro vyjednávání. Tak je to jednomyslné, že zahájíme jednání. Je někdo proti? Ano, Linda McEwen. Omlouvám se, pane předsedo, ale my jsme proti tomu byli bychom dali přednost tomu, alespoň eh, náš stínový zpravodaj je proti a my bychom se rádi eh, vrátili k tomu, aby byla důkladná diskuze, takže nejsme pro zahájení jednání s radou. Ano, ze strany a skupiny SAD jsou nějaké námitky, kdo je tedy pro tento návrh, návrh abychom v lednu o tom rozhodli. Eh, vidíme, že souhlasně pokyvujete, tak se o tom bude tedy jednat eh, v lednu na výboru. Dobře. Dann möchte ich mich, weil wahrscheinlich ein, zwei oder drei. Tak mm, Já bych chtěl bych kolegům, kteří již tady mezi námi nebudou pro další body jednání, poděkovat za spolupráci v tomto roce. Pokud, pokud byste byli ochotni mě naslouchat, tak já bych vám rád popřál časné veselé Vánoce, vše nejlepší do nového roku. Vraťte se všichni ve zdraví zpět. A rovněž bych chtěl poděkovat tlumočníkům a také uh, našim asistentům a e, pracovníků, rovněž jim tedy děkuji, protože bez těchto osob bychom tady byli naprosto v koncích, takže já říkám ještě jednou děkuji vám a přeji vám veselé, šťastné Vánoce a šťastný nový rok. A dostáváme se k dalšímu bodu jednání, což je 21. Wir zum předseda, dostáváme se k bodu pořádu jednání 21. Prosím vás o to, aby ti z vás, kteří chtějí pokračovat v jednání, tak abyste zůstali v sále a ti, kteří se eh, přejí se ještě rozloučit, popřát si příjemné svátky, tak si proto prosím najděte nějaké jiné místo protože já teď předám slovo panu eh, Klaus Berendovi, zástupci komisy, aby nám eh, řekl něco o bezpečném používání chemických látek. Budeme mít v eh, dispozici prezentaci, uvidíte snímky a já tímto již předávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost tady prezentovat naši zprávu o sdělení o bezpečném používání chemických látek. Ehm, bylo to v rámci regulace, nařízení o klasifikaci, eh, označování a balení látek a směsí. Můžeme přejít prosím k dalšímu snímku. Jak víte, tak označování je hlavním způsobem komunikace o rizicích. Je to komunikační kanál eh, zaměřený na spotřebitele, na veřejnost a jsou tam čtyři hlavní prvky při označování. Jsou to ty symboly, tedy piktogramy, které vyznačují riziko. Ehm, potom tam jsou varování a eh, standardizovaná, standardizované výroky, které se týkají toho rizika nebo hm, potřebné prevence. A nařízení CLP přišlo se systémem, eh, který, který je velmi podobný tomu stávajícím systému, který vyplýval z předchozí eh, legislativy EU e pro označování a klasifikaci. Další snímek. Stručně bych připomenul, jaký je mandát komise a zejména agentury pro chemické látky pro provedení studie. Je to prostřednictvím pozměňovacího návrhu, který eh, zapracoval do nařízení parlament podle článku 34, kde se uvádí, že agentura ECHA musí provést eh, studii, která vyhodnotí eh, ty informace, které jsou dány dispozici veřejnosti a vyhodnotí také, zda je zapotřebí eh, tam poskytnout další informace a informace dělí také kompetentním eh, orgánům v členských státech a dalším zúčastněným stranám. A na základě této studie EK komise eh, vypracuje zprávu, kterou dá eh, Evropskému parlamentu a radě. Tuto zprávu máte nyní před sebou a pokud je to odůvodněné, tak zaváží také návrh legislativního předpisu, který má za cíl změnit nařízení CLP. Další slide. Několik slov o té studii, kterou provedla agentura ECHA. Ehm, agentura úzce spolupracovala s členskými státy, jejich experty a dalšími zúčastněnými stranami v rámci sítě pro eh, informace o rizicích. Eh, tato síť byla zřízena spolu s daným cílem zajistit dobrou komunikaci o rizicích a šlo o komunikaci zaměřenou na veřejnost. Bylo provedeno eh, šetření veřejného mínění, provedl to Eurobarometr v prosinci, listopadu prosinci roku 2010, a to na základě dotazníku, který byl vypracován v úzké spolupráci s účastníky. Eh, zúčastnilo se toho více než 26 tisíc občanů z různých členských států a eh, výsledky považujeme za vypovídající. Máme tady vzorek, který, který odpovídá těch pět, tím 500 milionům občanů EU. Eko dále provedla eh, další studii. Eh, za pomocí akademiků mělo dojít k vyhodnocení toho, jak se lidé dívají na eh, chemické produkty, jak posuzují chování, které se týká bezpečnosti. Bylo to provedeno ve třech členských státech, to znamená, ten rozsah byl omezenější než šetření eurobarometru. Celá studie agentury ECHA je k dispozici na jejich webových stránkách a na slajdu vidíte příslušný odkaz. Jaká jsou hlavní zjištění těch studií? První zjištění vidíte na dalším snímku. V první řadě eh, ukázala studie, že některé z nových piktogramů, které byly hlavním předmětem této studie, tak je lidé poměrně dobře poznávali a mm, věděli, co znamenají. Zejména e, ty piktogramy, které se e, podobají těm předchozím. E, v levém sloupci máte ty nové piktogramy a v pravém sloupci máte ten původní piktogram, který existoval podle předchozího systému ten slide je animovaný, takže když se podíváte o, o piktogram, který se týká hořlavosti, tak tady více než 80% veřejnosti vědělo, o co se jedná. Pokud o výbušnost, tak ten také veřejnost velmi dobře eh, rozpoznávala. Byla tady míra rozpoznání více než 80%. Ehm, lidé byli dotazováni na význam toho piktogramu. Další slide. Ale není překvapující, že některé z nových piktogramů lidé tak dobře nepochopili. Například ten, co vidíte nyní, to je nový piktogram, představuje závažné zdravotní rizika. Velmi málo lidí ho poznalo a velmi málo lidí eh, vědělo, co se jedná. 20% poznalo, co to je a pouhý 12% znalo význam. Dále další nový symbol z CLP je vykřičník. Pro mnoho lidí to bylo něco známého, ale spíše z jiných důvodů, protože se to používá také v jiném kontextu. Ehm, ale to vlastní porozumění bylo poměrně nízké, nízké 11 Dále velmi dobře známý symbol, ale aspoň tak bychom mohli očekávat, lepka se překříženými kostmi. Hm, už to bylo využito v předchozím systému, ale porozumění bylo velmi nízké, alespoň podle výsledku tohoto eh, průzkumu eh, agentury ECHA bylo to pouhých 33 Nicméně je třeba poznamenat, že některé další studie, které byly provedeny v jiném kontextu a dříve, také jejich výsledky ukázaly, že tento symbol eh, lidé chápají poměrně dobře, chápají to jako jasný signál rizika. Další signál, pardon, další snímek. Jaká jsou další zjištění? ukázalo se, že samotné balení výrobku často vysílá jiný signál, který není eh, v souladu s těmi piktogramy o rizicích a s eh, označením na, a s informacemi na označení. To znamená, když balení má například určitou barvu, nebo jsou na něm obrázky, například lidí nebo přírody, zeleně, tak spotřebitelé si z toho často vyvodí to, že se nejedná o rizikový produkt. Naopak, když eh, ten produkt je zabalen v červené barvě nebo černé, tak to je signál pro spotřebitele, že obsah může být nebezpečný. Další snímek. Na základě zjištění těchto studií. A tady je třeba doplnit, že studie agentury ECHA se nezabývala konkrétně eh, tím výroky o rizicích a potřebné prevenci. Eh, zaměřila se pouze na ty piktogramy, nebo primárně na piktogramy. Takže na základě zjištění studie jsme došli k závěru, že legislativní návrh změnit nařízení CLP není v této fázi odůvodněný a místo toho jsme přišli s pěti konkrétními doporučeními. Eh, první z nich je asi nejdůležitější a sice, že je zapotřebí zvýšit povědomí a eh, mít tedy více příslušných činností v eh, daných členských státech a je zapotřebí to vypracovat za spolupráce s aktéry v členských státech, tak aby vnímání rizika a porozumění aby to bylo vyrovnáno, protože to porozumění v jednotlivých členských státech je různé. Eh, jaký je optimální, jaké je optimální načasování? O tom jsme také diskutovali. Eh, nové piktogramy CLP eh, na označení jsou povinné zatím pouze pro látky, ale většina produktů představuje směsi a v, to, v případě směsí ta povinnost vzniká až v červnu 2015. To znamená, ten poslední rok před lhůtou, to znamená 2014, by byl asi nejvhodnějším eh, časem pro takovouto kampaň. Ehm, je zapotřebí zapojit aktéry z členských států. Myslíme si, že nejlepším eh, subjektem pro koordinaci je agentura ECHA eh, v rámci té sítě pro komunikace o rizicích a je třeba zaměřit kampaň na různé publikum. Například Slovensko nám řeklo, že e, mají povinné, e, povinné hodiny na základních školách o označování a ukázalo se, že to je velice efektivní způsob, jak zvyšovat povědomí mezi dětmi. A oni kromě toho o tom hovoří také ve svých rodinách, s rodiči a tak dále. Už zaznělo, že momentálně pravděpodobně není vhodné měnit samotné piktogramy je zapotřebí poskytnout veřejnosti určitý čas, aby se seznámila s těmito piktogramy. Pokud o další prvky označování, tak eh, myslíme si, že vhodný moment nastane eh, v době, kdy eh, v té první polovině roku 2015, kdy to bude povinné už i pro směsi. Další věc, která se týká zúčastněných stran členských států, je možnost zjednodušit eh, strukturu no, podobu označování. Eh, zatím existuje několik požadavků zejména pokud jde o um, výroky o rizicích a e, obezřetnosti. E, ten současný stav tak je takový, že těch informací je příliš mnoho, takže je zapotřebí se zabývat možnostmi, jak e, daný text zjednodušit, což už děláme a určitě v tom budeme pokračovat. Začneme na tom pracovat jak s členskými státy, tak se zúčastněnými stranami. Dostáváme se k dalšímu slajdu. Tady navrhujeme, abychom celou eh, záležitost ještě jednou zopakovali, to znamená, abychom provedli někdy po 1. Eh, červnu 2015, tedy po té lhutě, eh, nový průzkum a to bude tedy v okamžiku, kdy už ten původní systém přestane platit. A uvidíme také, jaké bude vnímání těch výroků o rizicích a o prevenci a je zapotřebí se na to podívat drobněji. Dále, v neposlední řadě je třeba motivovat výrobce a dovozce, aby eh, vzhled výrobku byl více v souladu s informacemi o rizicích, které se objevují na označení, protože často to balení eh, vypovídá spíše o tom, že mm, produkt je méně nebezpečný, než ve skutečnosti ten obsah produktu je. Možná, že bychom měli zvážit, jak spolupracovat s spotřebitelskými organizacemi, se zúčastněnými stranami, aby poskytly eh, vodítka o tom, jak eh, to realizovat v praxi. Tolik z naší strany, ale samozřejmě pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak je velmi rádi zodpovíme. Děkuji. Pan předseda, eh, děkuji zástupci komise panu Barandovi za prezentaci. A nyní bych rád dal prostor pro kolegy. Několik, už čtyři, pět 6, 7. Hlásíte se o slovo, takže prosím, cepte si. Děkuji, pane předsedo. Víme. Děkuji, pane předsedo. Já tady na této dnešní letošní poslední schůzi budu hořit svou mateřštinou. Děkuji mnohokrát komisi za její vysvětlení. která se týkají, tedy k těm návrhům v podstatě tam nic nenamítám ze své strany, ale to bezpečné využívání chemických látek jako téma pokrývá ještě větší pole než pouze tu otázku samotných chemických látek a jejich směsí. Jde rovněž o využívání chemických látek v jistých předmětek, předmětech a to tady zahodněno nebylo. Ve směrnici REACH kterou jsme přijali v minulém funkčním období, se uvádí, že agentura v Helsinkách musí být informována i hned, když jsou v nějakém předmětu nalezeny chemické látky, které eh, nejsou bezpečné, které jsou uvedeny na tom seznamu těch potenciálně nebezpečných látek. Eh, agentura v Helsinkách eh, ovšem říká, že nedostala oznámení o takovýchto případech, že těch oznámení bylo pouze po skrovnu, že očekávala více notifikací, což znamená, že průmysl nesplnil eh, své povinnosti. Agentura vypracovala seznam notifikací, zejména pro vtaláty, DHPE. Eh, tady máme 97 notifikací, které se týkají těchto látek. To je ta největší skupina, které se týká určité látky. Pak tady máme dalších sedm notifikací, které se týkají dalších sedmi chemických látek a pět či méně látek, eh, ke kterým agentura neobdržela notifikaci žádnou. V případě chemických látek, které byly na tom známém seznamu těch kandidátů, případě těchto látek byla notifikace a vůbec celé oznamování nedobrá, příliš to nepokročilo a proto bychom si měli zvážit, jak postupovat dále, tak abychom zajistili bezpečí našich spotřebitelů, respektive ho ještě vylepšili, tak aby to vlastně odpovídalo to, co máme v textu legislativního předpisu. Ať si člověk již kupuje nějaký produkt, či například staví dům, aby vždy byli spotřebitelé bezpeční. Eh, lidé vidí, vědí, že nakupují chemické látky v takovýchto případech, ale chemické látky si nakupujete například také, když si koupíte nějaké oblečení, nějaký kus oděvu, i když nevycházíte z toho, že tam tyto látky jsou. Děkuji. Hlásí se ještě někdo eh, o slovo? Paní Klas? Takže vidím, že tady není příliš velký zájem. Děkuji. Já jsem poněkud udivena. Značně udivena. A já bych si chtěla tady vrátit eh, k Satu Hasi. V mnoha oblastech máme úpravy právě například v oblasti dlouhodobého užívání pesticidů a biocidů. A to říkám proto, protože tady byly zmíněny ty oděvy, které jsou ošetřeny chemikáliemi. Máme tedy označování na mnoha úrovních a proto nevím, kde bychom ještě tady měli pokročit. Já si myslím, že Návrh komise je velice rozumný, když říká, že je třeba se zaměřit na vzdělávání a na informace a že je třeba se zaměřit na to, co již máme v oblasti označování, tak, aby to bylo dostatečně známo. A to si myslím, že je správné, abychom zahájili nějaké kampaně na šíření informací a povědomí. Není možné, abychom hned, když odstartujeme, si začali měnit koně, abych tak řekla. Rovněž vím, a to z mnoha dalších úvah, že etiketa označení, ať už je jakákoliv, nemůže mít nějakou příručkou, jak s produktem zacházet. Prostě etiketa sama o sobě nestačí. My potřebujeme informovaného spotřebitele člověka, který ví, jak s takovým produktem zacházet. Opravdu samo označení nějak, skutečně na výrobcích. To prostě nestačí. Bezpečné užívání chemických látek, to je něco, eh, co musíme vnést do oblasti vzdělávání a musíme rozhodně informovat. A já si myslím, že komise zvolila rozumný přístup. Děkuji paní Klás, takže bych předal slovo opět komisi, buď pan Berend nebo pan Hansen. Prosím, DG Enterprise. Děkuji, pane předsedo. Začnu já a poté předám slovo panu Hansenovi. V první řadě děkuji paní Klas za její podporu našemu návrhu a na to zaměřit se hlavně na zvyšování povědomí, na lepší osvětu. Shodujeme se v tom, že to je klíčový prvek. Můžete na označení mít jakoukoliv informaci, ale pokud ji spotřebitel nepochopí, tak ten efekt je nulový. No, nemohl jsem eh, samozřejmě říct si veškeré podrobnosti těch zjištění, ale když, se na to, když to přečtete, ten podrobný text, tak uvidíte, že způsob, jak se označování a, a etikety používají, tak jsou v různých státech různý. Různé například v severských státech eh, je povědomí mezi spotřebiteli vyšší, čtou si více etikety a závisí to také na skupině výrobku. Jsou tady podstatné rozdíly. Paní Klas, vy jste uh, zví, zmínila Plant Protection Products and Biocides, tak tady povědomí uh, mezi spotřebitel, že se jedná o rizikovější produkty, je vyšší, až zapotřebí číst etikety, když to porovnáme například s běžnějšími uh, produkty pro domácnost, jako jsou čistící prostředky. To znamená, existují tady podstatné rozdíly. A v oblastech, kde existují slabiny, tak tam je zapotřebí se na to speciálně v rámci budoucích kampaní zaměřit. Pokud je o ten konkrétní eh, bod od paní Hasy, eh, pokud je o oznamování eh, příslušných látek, tak pro odpověď na tuto otázku předám slovo kolegovi. Děkuji, děkuji také za otázku paní Hasy. Je to skutečně tak. Provedli jsme Eh, různé predikce eh, v rámci rýče, co očekáváme. Mm, týkalo se to například počtu registrací. Myslím, že zatím jich máme asi 14 na trhu v rámci predikcí, ale v některých jiných oblastech jsme se úplně, zmínili, úplně zmílili v těch odhadech. Například eh, v, pokud je o CNL a předběžné registrace. Otázka oznamování látek tak to se objevuje i v článcích a v oblastech, kde můžeme vidět, že jsme se netrefili v našich odhadech. A jedna z věcí, kterou děláme v agentuře ECHA, a dělali jsme to také v oblasti jiných, tak je, že se snažíme zjistit, kde jsme se zmílili, proč je tady rozdíl mezi naším odhadem a mezi tou realitou. A No, snažíme se zjistit jednoduše, jestli jsme se zmílili v odhadu, nebo jestli se děje něco jiného, jestli je tady nějaký další faktor a jak můžeme eh, v rámci agentury zajistit lepší soulad, nebo mm, jak můžeme na pomoci lepšímu informování. To znamená, je to věc, kterou se v agentuře ECHA zabýváme s ostatními kolegami, kolegy a eh, jakmile identifikujeme daný problém, tak myslím, že se tím budeme moci zabývat. Pan předseda, děkuji. Děkuji také za prezentaci komise, za to, že jste mezi nás zavítali. A už můžeme přejít dalšímu bodu pořadu jednání, což je bod 22. Je to otázka k ústnímu zodpovězení a otázku, kterou eh, podává paní Linda McEwen, které tímto dávám slovo jako první. Prosím, Lindo. Um, thank you. Um, colleagues might be... Děkuji. Asi jste si uvědomili, že ve Spojeném království jsme zaznamenali eh, výskyt eh, onemocnění eh, jasanů a celé tisíce odumírají, takže to ohrožuje populaci jasanů ve Spojeném království a je to způsobeno chalara fraxinega plísní. A netýká se to jenom Spojeného království, ale u nás se o tom diskutovalo a někteří e, přikládají vinu Evropské unii, protože není možné učinit e, opatření proti e, dovozu infikovaných rostlin, ale nějaká země, která zjistí toto onemocnění. E, co tedy může učinit? To je první otázka a druhá je spíše obecnějšího typu, když se podíváme e, na budoucnost po jednání s vědci víme, že e, problémy budou, protože toto onemocnění přišlo z území mimo Evropskou unii. A někteří přivezou nevědomky toto chorobu na území EU. A takže eh, za prvé, kdy může eh, učinit nějaké opatření země, když nastane takový problém jako u nás a za druhé, eh, co se můžeme poučit z tohoto případu chřadnutí jasanu a za třetí nová legislativa budou vydána nějaká nová legislativní opatření. Děkuji Lindě McEwen a nyní dávám slovo zástupcům komise. Vítám zde ředitele sekce E. Je to velice častý host u nás, pan Puli, kterého zde rádi vidíme. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To je pro nás také vždy velké potěšení, kdy eh, se můžeme účastnit jednání vašeho výboru. Eh, paní eh, Linda McKevin hovořila opravdu o velice závažném problému. Nevyskytuje se v Evropě nově toto chřadnutí. Jasanů se poprvé objevilo v Polsku začátkem 90. let ale je to nesmírně komplexní eh, onemocnění. Je to tedy eh, houba, která postihuje tyto stromy. A je třeba zjistit to spojení mezi eh, touto houbou, která má různé formy a z různých členských států už jsme slyšeli oznámení o této chorobě od začátku 90. let, ale to není choroba, která se musí povinně ohlašovat. Nemáme tu žádná společná opatření nejsou součástí společné legislativy EU. Spojené království vlastně poprvé upozornilo eh, na tuto chorobu způsobenou chalarou fraxi gnea a, a to v březnu tohoto roku, eh, zejména v souvislosti s dovozy z eh, ze zbytku Evropské unie, tedy z kontinentu. Dodávaly se mladé kmeny, které se tedy vysazovaly a vyrůstaly lítaly a potom se eh, převážely do eh, Spojeného království, kde se měly vysazovat eh, v lesích. Po tomto ohlášení v březnu tohoto roku Spojené království provedlo rozsáhlou studii a zjistili nových 909 ohnisek vypuknutí této choroby vlastně všude, až od jihu eh, Anglie až po Skotsko, všude eh, nalezneme ohniska eh, vypuknutí této choroby. A v jednotlivých lesích i ve školkách dochází k tomuto výzku, výskytu a i u těch lesů, které byly nedávno vysázeny. Eh, ale eh, tato choroba se vyskytuje i v ostatních členských státech. Ale ostatní členské státy, které skonstatovaly, že došlo k rozšíření této eh, choroby, nepožádali o učinění opatření, protože je velice těžké bojovat s touto houbou. Její spory se šíří větrem a z části se eh, mohou šířit na velké vzdálenosti. Ve Spojeném království byly eh, zjištěny i spory této plísně, které se dostaly z kontinentu na britský ostrov a eh, důležité byly i dovozy mladých stromků do Spojeného království, tedy za prvé šíření spor, na velké vzdálenosti 10-15 kilometrů i více je velice eh, obtížné tomu čelit. Není možné eh, pokácet stromy a spálit je v případě nákazy, protože eh, ty spory plísně se možná již předtím rozšířily a to i na velkou vzdálenost. Co je možné učinit? Vypadá to tak, že ve zbytku světa, tedy v třetích zemích, ne, byly známky o nemocnění e, e, touto plísní chalarafraxinea a vypadá to, že se tato nákaza omezuje e, na území Evropy. Nedostali jsme žádné oznámení o této nákaze, ale to znamená, že by tento problém neexistoval. Nebyla podána žádná oznámení, která tedy neznamenají, že by nedošlo k nákaze ve zbytku světa. Co se týče eh, dohledu nad eh, výskytem této choroby, je třeba, aby přistoupila Evropská unie k lepší organizaci a to budou také prvky budoucího nařízení o chorobách nebo o zdraví rostlin. Pravděpodobně v prvém čtvrtletí 2013 komise přijme toto nařízení a i v Evropském parlamentu ve výboru pro zemědělství nebo pro životní eh, prostředí se o tom bude jednat eh, v celkovém balíčku o zdraví rostlin a zvířat. Bude se to týkat osiva a také financování touto novou legislativou, která se týká zdraví rostlin, chceme eh, zavést i dohled nad dovozy. Paní McEwen, máte pravdu, velice často dojde eh, k výskytu nákazy eh, když bylo dovezeno dřevo v podobě palet nebo beden a obdobných případů dovozu. Zapotřebí je navrhnout eh, zajištění personálu i finančních prostředků. V současnosti je situace taková, že eh, mnoha eh, administrativa je omezená z hlediska potřebného personálu i finančních prostředků. To je třeba posílit, máme-li posílit i kontroly na hranicích. A je třeba, abychom lépe šířili informace, abychom měli eh, nový způsob eh, skeningu a, a přáli bychom si častější oznamování, pokud to hlásí členské státy se spožděním. Vznikají problémy, když usilujeme o radikaci takovýchto chorob. Chtěli bychom mít možnost reagovat rychleji, než jak je tomu doposud. E, je škoda, ale musíme to říci, e, jestliže je 309 nových ohnisek nákazy ve Spojeném království, Eh, potom eh, tam eh, nastala již značná škoda a teď jsou stopy patrné všude. Jaseny onemocnily a je to mnohem obtížnější řešit, protože k nákaze došlo v celé Evropě a měli jsme začít řešit problém na samém začátku, již v 90. letech. Mohu to jenom zopakovat, je to velice obtížné čelit šíření nákazy, když se eh, šíří přenosem eh, eh, větru je to přenos i prostřednictvím letadel přes velké vzdálenosti. Takže tolik je naše odpověď na vaši otázku. Děkuji. Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych poděkoval Evropské komisi eh, za tuto odpověď. A eh, Lindě McEwen děkuji za předložení této otázky. Měli bychom se ale vyvarovat toho, abychom v tom spatřovali izolovaný problém. Je to eh, součást velkého problému průniku cizích druhů. A já jsem eh, lehce eh, překvapen, kam jsme se dnes eh, dostali. Již v roce 2009 se počítalo s náklady ve výši 12 miliard eur ročně proti šíření cizích druhů. A již v červnu 2001 rada uznala tuto problematiku a že je nutné zachovat eh, biologickou rozmanitost a že, že je třeba reagovat proti cizím druhům a bylo to součástí pracovního programu Evropské komise, myslím před dvěma, třemi lety, takže mám jedinou prostou otázku na Evropskou komisi. Kdy můžeme očekávat nějaký návrh legislativních opatření proti tomuto obrovskému eh, problému eh, cizí nových invazivních druhů e, e, nejenom to choroba, o které dnes diskutujeme, není to izolovaný případ, je to mnohem větší e, problém, kterému musíme čelit. Linda McEwen. Ano, děkuji. Chtěla bych poděkovat za toto velice jasné vysvětlení problematiky. Mám jenom jednu otázku. Bude ta nová legislativa zavádět povinné ohlašování eh, této nákazy. Tady není eh, povinné ohlašování a mnohé země to nehlásí. Bude řešit legislativa tento problém? Eh, bylo by možné dosáhnout nějakého vědeckého koncensu, co je možné tedy učinit. Pane Pulé, ano, děkuji, pane předsedo co se týče invazivních druhů, tak e, naši kolegové z generálního ředitelství pro životní prostředí se tím e, zabývají. My rozlišujeme mezi nemocemi, to spadá do odpovědnosti generálního ředitelství Sanko, můj kolega von Getten a já jsme zodpovědní za zdraví rostlin, pan kolega za zdraví zvířat, to tedy spadá do našeho generálního ředitelství, ale pokud jde o invazivní druhy rostlin nebo zvířat, potom jsou za to zodpovědní kolegové z generálního ředitelství pro životní prostředí, tedy tyto otázky eh, korejské nějakých veverek, které se šíří zde v eh, Belgii nebo eh, druhy rostlin z Kavkazu, které se tu šíří a mají ničivé dopady na naše rostliny. Ale co se týče tedy kolegové, kolegů, kteří mají předložit návrh z jiného generálního ředitelství, tak vím, že koncem roku 2013 bude předložen příslušný návrh, ale to je třeba skonzultovat s těmi kolegy, kteří jsou za to zodpovědní a lépe se v tom vyznají. Nyní, co se týče oficiálních kontrol, eventuální fitosanitární kontroly na hranicích. Provádí se eh, kontroly nejenom v případě dovozu rostlin, ale i eh, zkoumá se otázka invazivních druhů ať to jsou obchodovatelné druhy rostlin, které se dovážejí, a nebo je to případ soukromých osob, které sebou přivážejí rostliny ve svých zavazadlech. kon, fitosanitární kontrola by měla být posílena. To, co tedy doposud nebylo předmětem kontroly. A nyní, co se týče budoucnosti, máme my jsme se rozhodli pro e, nařízení jako právní dokument v oblasti zdraví rostlin a fitosanitárních kontrol. Původně jsme měli směrnici, která vycházela z toho, že každý členský stát musel zapracovat obsah příslušné směrnice do vnitrostátní legislativy, ale mohl realizovat své eh, vlastní předpisy. A, ale nyní jsme se rozhodli pro formu nařízení. Zejména v oblasti ohlašování chorob počítáme s lhůtou tří dnů, a to je eh, povinné. Pokud nějaký členský stát eh, to nedodrží, tak je možné samozřejmě využít právních eh, eh, nátlakových prostředků, ale můžeme poskytnout těžko poskytnout finanční podporu. Je třeba, aby se okamžitě nahlasovali nahlašovaly případy onemocnění a potom je možné poskytnout finanční prostředky, aby bylo možné rychle jednat. Když se vyčkává půl roku nebo rok, tak už se potom nedá nic dělat, protože se eh, spory plísní nebo hmyz všude rozšířily. To už je příliš pozdě. V případě vypuknutí takovýchto chorob je třeba jednat velice rychle a pokud jsou zapotřebí finanční prostředky, tak ano, aby bylo možné nahradit finanční eh, ztráty. To tedy předložíme eh, k konci roku 2013. Děkuji, pane Pule, jsme tedy zvědaví, co můžeme očekávat již tedy začátkem roku 2013. Tento bod nás bude dále eh, doprovázet a já děkuji kolegům za diskusi a komisi děkuji za zodpovězení těchto otázek otázek a také za prezentaci. Děkuji, dospěli jsme eh, ke konci našeho programu. My se zase uvidíme 23. a 24. ledna zde v Bruselu. A já se o to pokusím ještě jednou, protože máme větší klid. Já bych chtěl oběma kolegyním a kolegům popřát eh, velice krásné vánoční svátky a všem eh, přítomným hezké Vánoce a eh, příjemný vstup do nového roku. V příštím roce budeme mít hodně práce, nejenom v těchto otázkách, bude to jistě velice rušný rok, dobijte si baterky. Děkuji také, pan předseda říká, děkuji také tlumočníkům a všem posluchačům a tímto eh, naši schůzi končím.